Ja, guten Tag, äh, meine Damen und Herren. Krásný, dobrý den, dámy a pánové, Po té, co onemocnil předseda výboru a místo předsedové bohužel nemohou přijít, tak mám dnes opět to potěšení, eh, abych přivítala mezi námi kolegy, kolegyně a naše hosty. Eh, naše slyšení a za téma aktivní politiku na trhu práce v jednotlivých členských státech, dobré postupy a příklady s ohledem na tři součásti aktivní inkluzivní strategie, čili adekvátní příjem, aktivace trhu práce a hodnot ne poskytování veřejných služeb. Mám velikou radost, že se nám podařilo získat význačné hosty Každý z nich bude mít zhruba 10 až 12 minut na jeho komentáře. Částečně mají připraveny PowerPointové prezentace. Vítám srdečně všechny hosty. Nejprve paní Lola Santiana Vallejo, která je tajemnice politik zaměstnanosti a zároveň otázek migrace španělských odborů CCOO CLM. Potom vítám pana profesora Jacka Menšího eh, z Ústavu pro sociální politiku Varšavské univerzity. Je zároveň poradcem Polské konfederace odboru Leviatan. Takže to vypadá tak, když nejsem připravena. Potom tady vítám Paula Svejma. On je analystou trhu práce a editorem OECD Outlooku pro zaměstnanost. Pak tady máme Luka Selderlu, Eh, generálního tajemníka Evropského združení poskytovatelů služeb pro osoby s postižením. A poslední mm, eh, srdečně vítám Stevena Tobina, eh, vedoucího týmu hodnotícího oddělení politik u Mezinárodní organizace práce v oblasti výzkumu. Srdečně vítejte a Začneme dámou, takže ti, milá kolegyně, uděluji slovo. Krásné odpoledne všem. Za prvé mi dovolte, abych velice srdečně poděkovala za pozvání výboru EMPL. Já zastupuji výboru z Castille de la Manche, což je odborový svaz ve Španělsku. Doporučení Evropské komise týkající se inkluze eh, vyloučených osob z trhu práce spočívá v nezbytnosti spojování minimální mzdy eh, a inkluzi do trhu práce, jakož i přístup ke kvalitním pracovním místům. Ve Španělsku existují tyto minimální příjmy ze stranu jednotlivých autonomních provincií s minimálními důchody také a španělská vláda společně s odbory podepsali plán aktivace zaměstnanosti pro začlenění osob, které jsou zatím vyloučeny z trhu práce a počítáme také s veřejným poskytováním služeb pro zaměstnanost. Máme tady tedy vynikající panoráma, abychom dostali úkolům, kterým nám dala Evropská, které nám dala Evropská komise. Ale e, v realitě ve Španělsku máme více než 2 miliony osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané Tady vidíte čísla nezaměstnanosti a podíváte-li se na ten vývoj, vidíte, že od roku 2011 se tento počet osob zvýšil o více než 1 milion. Eh, když se také podíváme na příjmy, můžeme vysledovat, jakým způsobem náš trh práce a naše společnost stále chudly eh, s novým profilem chudých pracujících a Eh, jsou velice rozlišní a mají také různé minimální mzdy, příjmy a důchody. A to znamená, že eh, tady máme nedostatek zdrojů a nedostanou se až k osobám, které jsou sociálně vyloučeny a nacházejí se skutečně eh, v potřebě pomoci. Jedna z těch charakteristik je, že jedna z autonomních provincií, která má nejméně osob, které jsou příjemci pomoci jsou ty, které mají nejvyšší tyto příspěvky a to znamená, že nejchudší oblasti mají méně důchodů a k, te, k tomu se dostává daleko menší počet obyvatel. Na druhé straně Tady máme druhou věc, která souvisí s tím, že politiky zaměstnanosti a škrty, ke kterým dochází v politice zaměstnanosti, souvisí s tím, že současná Eh, vláda udělala škrty na příspěvky v nezaměstnanosti a 70, ze 70% se škrtly rozpočty na nezbytné politiky pro zaručení těchto lidí do trhu zaměstnanosti, na trh práce. A tady vidíme na základě těch čísel a diagramů, jak tady máme naprosto protichůdný vývoj oproti tomu, co nám předložila Evropská komise. E, to znamená, docházelo ke krácení v těch autonomních provinciích, která potře- které potřebují nejvíce pomoci. A právě tady vláda provedla největší škrty. Například škrty v politice zaměstnanosti, jak to můžeme vidět na grafu a tabulce Castilla de la Mancha, z 91% e, dostala, e, zažila škrty v této politice Eh, což se projevilo v daleko nižších příspěvcích eh, z více než 200 na 40 euro. Takže tady máme eh, opačnou, vlastně opačný směr, než jak znělo doporučení Evropské komise. A ty autonomní provincie, které mají nejvyšší HDP, tak ty zažily nejmenší škrty. A to vidíme jako obecný vývoj v naší zemi. To znamená, že strategie fungovala jako takový pekelný stroj, ta rozhodování naší vlády, protože zatímco odboráři eh, žádali, aby docházelo od odškodněním a poukazovali na to, že eh, pracující nedostávají dostatečnou podporu, byly aktivní politiky zaměstnanosti seškrtány. A vláda společně s odbory Ehm, vydala plán pro zvýšení politiky zaměstnanosti, které by měly splnit doporučení Evropské komise. To znamená minimální příjmy, mimořádný plat pro aktivaci pro zaměstnanost a kromě toho toto všechno v, ve spojení s poskytováním veřejných služeb pro zaměstnanost. Ale na základě těch restrikcí ke kterým dochází v určitých případech, pokračuje tato tendence a, a e, zatím se nezvýšil minimální plat navzdory tomu, co bylo dohodnuto. Více než 300 e, tisíc osob, které mohly obdržet 426 euro, podléhalo autorizaci, ale tu nedostali. To znamená, že 31 tisíc nemá tyto příspěvky, nedostává. To znamená, že současný problém znamená, že požadavky tohoto aktivizačního plánu eh, stojí před námi jako plán, který je nutno splnit a je tady celá řada překážek pro osoby s vyloučením, aby se mohly k těmto pomocím dostat. A máme tady prostě nejistotu existence a také nejistotu osobního doprovázení těchto osob. A veřejné služby zaměstnanosti se zhoršují na základě nedostatku veřejných investic. E, jiný kolektiv, kterého se nebo jiná skupina nezaměstnaných jsou mladí lidé. Jak jistě víte, my máme nesmírně vysokou e, míru nezaměstnanosti, která dosahuje místě 60 a e, úplně selhala politika zaměstnanosti mladých lidí, protože nebylo jasné, jakým směrem e, bude u nás prováděna záruka zaměstnanosti mládeže schválená Evropskou unii. Máme návrh pro to, abychom e, vyhodnotili tuto situaci a sice pomocí sociálního dialogu mezi sociálními zástupci a zástupci státu, aby se zlepšily tyto plány, protože to jediné, co přinesli, je vystavit takovou vnější fasádu, co se všechno dělá, ale, jak říkám, tento návrh E, znamená minimální mzdu pro všechny osoby, které se nacházejí v sociálním vyloučení, ale účast, jak už jsem řekla, účast sociálních, fakt, sociálních partnerů nebyla ještě dostatečně zapojena. E, došlo k investicím do veřejných služeb zaměstnanosti, ale je třeba naprosto jasně navýšit procent aktivní politiky pro zaměstnanost, aby bylo možno zregulovat to, co už bylo rozhodnuto v roce 2008 a to, co určují hlavní směry v Bruselu. A komise rozhodla, že je třeba dospět k tomu, aby osoby, které se nacházejí v nejhorší situaci a nemají přístup k trhu práce a proto musí existovat prostředky, Eh, které eh, jim pomohou začlenit se do trhu práce, mohly být uskutečněny. Eh, můžeme vám říci s našimi velkými obavami, že se, myslíme, že se to nesplní, protože vlády zahaju, nezahajují kroky, které Evropská komise doporučuje, ale my analyzujeme tuto situaci a skutečně zkoumáme také efektivitu naplánovaných kroků a problémy, které máme v mé zemi, jak už jsem řekla úvodem, máme tady spíše opačný směr, než který rozhodla komise. Myslím, že už nemám víc času, takže vám mnohokrát děkuji za pozornost. Vielen herzlichen Dank. Moc krát děkuji za informace ta Španělska. Myslím, že je to i velmi zajímavé i pro naši práci. A teď předávám slovo panu profesorovi Jacekovi Mencinovi. Moc krát děkuji za udělané slovo. Rád bych se zaměřil na reformy, které Polsko zrealizovalo v posledních letech. A když se podíváme na trh práce a inkluzi, jaké bylo východisko, východisko mé analýzy vypadá takto. Připomínám, že když vstoupila vstoupilo Polsko do Evropské unie před eh, deseti lety, eh, tak eh, Polsko mělo velmi vysokou míru nezaměstnanosti a nízkou míru zaměstnanosti. To s nezaměstnaností jsme bojovali a to do určité míry fungovalo, ale v těch posledních letech jsme museli zvládnout docela velké úkoly. Chtěli jsme využít eh, ten nevyužitý potenciál. A jak ten eh, nevyužitý potenciál definujeme? Máme tady čtyři skupiny, jednak jsou to nezaměstnaní. z 50% eh, to jsou vlastně lidé, kteří jsou eh, dlouho bez eh, práce, dlouhodobě nezaměstnaní, tam spousta mladých lidí a jsou tam také ženy. Podívejme se na druhou skupinu. To jsou lidé, kteří pracují pouze na dílčí úvazek, na částečný úvazek a potom také zaměstnanci, a také ti, kteří se chtějí vrátit zpátky na trh práce, a také sem patří i ti, kteří nejsou motivováni. A to vede k tomu, že by Polsko mohlo zvednout míru e, zaměstnanosti o 16 e, tak, jak to vypadá s těmi e, nezaměstnanými? Hlavním problémem jsou mladí lidé. A ty údaje, které tady vidíte, jsou z roku 2012, to je naše východisko, a to jsme potom dělali v letech 2012 až 2014 reformy. Takže to jsou mladí lidé, ženy, které mají problémy e, vrátit se na trh práce. Obecně je to tak, že e, tyto lidé mají nízkou kvalifikaci nedostatečnou a proto je tady velké riziko nezaměstnanosti. A druhá skupina, a to jsou lidé, kteří nemají žádnou motivaci vrátit se na trh práce. A tady bychom chtěli poukázat zejména na rodiče. To jsou často ženy, které se staly matkami a už se poté nevrátily na trh. A tato analýza byla no jakýmsi základem eh, a podle toho jsme také, eh, tomto základě jsme tedy reformovali náš trh eh, práce. Tady máme řízení rizika. My jsme vytvářeli profil těchto nezaměstnaných lidí. Potom tady máme různé indikátory, které jsme si stanovili. A pak tady máme také různé eh, nové nástroje. Eh, vytvořili jsme tedy nové nástroje, abychom usnadnili přístup zejména mladým lidem pod 30 eh, let na trh a také tady hrála i ehm, roli skupina eh, zaměstnanců na 50 let a také ženy. Šlo o to dát těmto lidem do ruky nástroje, aby byli schopni eh, vyhovět požadavkům trhu práce. Jak vypadá vůbec eh, struktura, veřejná struktura zaměstnanosti v Polsku? To je to komplikované, no, tady různé úrovně a Máme tady možnost eh, tedy vytvořit právě public partnership, tedy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Potom tady máme ještě vlastně tu možnost eh, zůstat na úrovni public-public, to znamená veřejný sektor s veřejným sektorem, potom public eh, social. Co to znamená? Úřady práce jsou řízeny prostě tak, aby pracovali efektivněji potom jsme vytvořili jakýsi fond eh, určení pro školení a sociální partneři ho eh, vlastně společně spravují a řídí zaměstnavatele i eh, tedy odbory zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jaké máme další možnosti? My jsme uvolnili další prostředky, vytvořili jsme fond práce, a to také spolufinancují zaměstnavatelem ale čerpali jsme také z Evropského eh, sociálního fondu a um, dospěli jsme k docela dobrým výsledkům. Eh, nám se teď daří eh, vyhýbat se tomuto riziku. Když se díváme na to, jak se chová trh práce, protože předtím vlastně byli zaměstnáváni pouze ti, kteří, ehm, které bylo snadné motivovat. Ale jde o to, abychom opravdu oslovili i ty, eh, kteří jsou vzdáleni trhu práce. A sice jak ehm, na trhu práce by měli získat tedy ehm, nějaké, nějakou pozici, tak také v neziskovém sektoru. A nám se eh, opravdu podařilo eh, tedy dosáhnout určitých úspěchů. I ten centrální eh, fond pro školení a také u, eh, jsou tedy organizována organizace školení a my jsme vlastně u těch mikropodniků eh, financovali 100%, 100% nákladů na tyto školení. Bylo to během prvního roku existence tohoto fondu. Bylo to několik desítek tisíc zaměstnanců, kteří tedy z toho profitovali. A v Polsku mm, máme docela špatné výsledky, když se podíváme na celoživotní vzdělávání, ale e, tímto krokem se to podařilo trochu zlepšit. Potom tady mám ještě další oblasti, e, třeba tedy partnerství se zaměstnavateli. Zapojili jsme také do toho eh, vlastně finanční instituce a také veřejný sektor. Eh, šlo nám o to zapojit sem také tedy eh, tento sektor a ty finanční nástroje by, bo ty nástroje měly, neměly být směřovány k absolventům, ale ještě vlastně na ty studenty, kteří jsou krátce před ukončením studia. Ve spolupráci se zaměstnavateli jsme zavedli nové vlastně systémy a také určitou motivaci, to takové pobídky. Takový člověk dostane tedy nabídku praxe ze strany zaměstnavatelů a mladí lidé takhle mohli být tedy převzati Samozřejmě mladí lidé, kteří mají problémy a čili nějakým bariérám, tak tě mohou pomoci poradci. Chtěl bych říct, že po roce 2014, až když tedy začaly tyto změny na trhu práce, tak e, jsme zaznamenali nárůst počtu zaměstnaných pro Polsko. Je to velice důležité, už jsem to říkala na začátku. A ten nárůst zaměstnanosti opravdu jsme zaznamenali a tato tendence, tento trend je stálý. A Polsko patří k těm zemím, kde míra nezaměstnanosti klesá, je to nějakých 7,1%, tam dobrá dynamika, ale tady důležitého ještě něco jiného, a to je struktura polské nezaměstnanosti. Ta se mění. V rámci záruky mládeže, vlastně tohoto programu, tak eh, klesla nezaměstnanost mezi mladými lidmi z 28% na 27 nebo na 21,7 a já předpokládáme, že tento rok ještě se nám podaří eh, pokles pod 20%. Eh, a snažíme se také o integraci lidí nad 50 let a tady se snažíme využívat fond ehm, určený školení, abychom tedy zvýšili i eh, atraktivitu a uplatnitelnost mladých, eh, ve starých lidí nebo lidí nad 50. A míra nezaměstnanosti u těch dlouhodobě nezaměstnaných eh, bohužel stále roste. Tady budeme muset investovat do těch partnerství soukromého a veřejného sektoru. Kromě toho bych rád potrhl, že se Polsko snaží zlepšit jak situaci na trhu práce, ale paralelně a tady mám ještě další výzvu, se kterou se potýkáme. A sice ten trh práce je velice roztříštěný na jednotlivé segmenty. Loni a letos eh, eh, jsme rozběhli reformy a měli jsme eh, vlastně pracovní smlouvy, uzavřené tedy podle občanského práva, a snažíme se snižovat počet eh, smluv na dobu určitou. Před eh, dvěma lety jsme se snažili o takovou novinku, eh, začali jsme investovat více do rodinné politiky, prodloužili jsme materskou dovolenou a také zvýšili flexibilitu mateřské dovolené a snažíme se pro děti do tří let zajistit eh, místa v předškolních zařízeních. Rád bych poukázal ještě na jednu jinou věc. Eh, kolegyně přede mnou už to eh, tady nakousla. Měli jsme mezinárodní krizi, napětí bylo cítit i v Polsku, bylo to patrné zejména na dialogu mezi sociálními partnery. A teď v srpnu, eh, v září byla vytvořena nová struktura a jejím cílem je i tedy na straně jedné flexibilita na trhu práce a eh, na straně druhé eh, určitá, určitá, bez, ta jistota. A obojí chceme propojit. Máme lepší indikátory a jsme schopni také vůbec aktivně pracovat na trhu práce. A samozřejmě, že to má dopad na různé aktéry, na public-private partnerships a také na jiné druhy partnerství. A díky těmto partnerstvím je usnadněn přístup na trh práce. Kromě toho, ty paralelní aktivity, o kterých jsem mluvil, sloužily k zvýšení kvality práce Jinými slovy, eh, tu rozstříštěnost na trhu práce snížit. Děkuji. Moc krát děkujeme a dostáváme se k dalšímu eh, řečníkovi po svým. Máte slovo. Děkuji pěkně, paní předsedající. Jsem velice rád, že eh, jménem kolegů v OECD kteří se podílejí na tvorbě eh, sociální politiky. Mám možnost podělit se s vámi o několik myšlenek ohledně evropské strategie aktivního začlenování a ještě a zajištění její vyššího úspěchu. Během několika příštích minut eh, budu hovořit o dvou oblastech práce, kde jsme se zaměřili za poslední dva roky a snažili jsme se je sloučit, protože tím můžeme ilustrovat, jakou úlohu může trh práce sehrávat i z hlediska efektivní a udržitelné politiky zaměstnan zaměstnanosti. Nám jde o to, abychom vás seznámili s logikou, která se týká začlenování lidí, kteří byli Eh, kteří se vlastně přišli o práci eh, nedávno a tato eh, logika adaptace těchto lidí se změnila, protože tady máme lidi s různým postižením a zkrátka dobře je tady celá řada obtíží a překážek, které lidem brání účastnit se trhu práce. Abych nastínil tu logiku, jak to, tato aktivace vypadá. Jde o to, aby vůbec ta společnost byla více nakloněna začlenování. Domníváme se, že jsou tady čtyři prvky eh, je potřeba integrovat všechny potřeby. A tou první potřebou je to, aby lidé, kteří eh, nemají práci, získali motivaci a odvahu, aby se vůbec snažili o eh, nalezení práce. Pak tady máme eh, také lidi, kteří nejprve musí dostat asistenci při překonávání těch překážek. Jednou z, jedním z předpokladů této motivace je vlastně využívání pomoci, která jim nabízena. Druhým aspektem je to, čemu říkáme zvýšení zaměstnatelnosti. Je potřeba nabízet eh, potenciálním zaměstnavatelům možnost eh, nabízet eh, práci i lidem, kteří ještě potřebují nějaké další zaškolení, takže to je jednou z překážek, kromě Eh, například sociální překážky. Třetí věc, eh, musíme zajistit, aby byly k dispozici příležitosti, aby tady byla poptávka, aby byla zvýšena motivace a zde musí vystoupit do popředí zaměstnavatelé. Všechny tyto součásti musí fungovat eh, společně. Tyto programy se soustředují na zvyšování zaměstnatelnosti a chceme, aby ty programy byly součástí celkové logiky. Musíme mít také instituce, které zajistí, aby všechny tyto funkční potřeby byly řešeny integrovaným způsobem. Nyní dovolte, abych prošel těmi jednotlivými elementy Zmíním eh, překážky zaměstnanosti a také úkoly, které je potřeba řešit. Jsou tady rozdíly, protože někdo například má zkušenost, ale přišel do práci a někdo eh, má nižší kvalifikaci. To znamená, že ta potíž je mnohdy na úročné úrovni. Takže jaké jsou tady ty prvky motivace? OECD zdorazňuje, že je zapotřebí nabídnout ekonomickou atraktivitu lidem tak, aby se vůbec chtěli vrátit do práce. S tím souvisí daňová politika a politika benefitů. Tím lidi přitáhneme zpátky. Pokud jde o lidi, kteří jsou vzdálenější tomu trhu práce, tak eh, tady už se to trochu liší. Je totiž mnohem méně eh, takto, eh, lidi bude odrazovat eh, od toho vrátit se na trh práce, pokud bude vysoká nezaměstnanost. Existuje však strategie integrace těchto lidí zpět na trh práce. Určitě je dobré, aby měli k dispozici poradce, kteří jim pomohou vypracovat vícestupňový plán eh, návratu na trh práce může jim na pomoci určit ty hlavní překážky a soustředit se na ty hlavní. Pokud tady eh, budou tyto benefity, lidé by měli mít možnost využít té pomoci, která je jim nabízena a Eh, samozřejmě eh, musí vyvinout také aktivitu. Pokud je o eh, zvyšování zaměstnanosti, tak tady jsou aktivní programy, které nabízejí lidem další vzdělávání. V případě migrantů to mohou být jazykové kurzy a podobně. Nicméně rád bych zdůraznil jeden bod. Je navíc důležité, aby tyto formy pomoci eh, byly eh, nabízeny eh, v rámci plánu, ve kterém se ti lidé vyznají, aby věděli, jak budou moci mm, využít svých zlepšující se kvalifikací. Jaké jsou příležitosti? Jakmile lidé zjistí, co mohou nabídnout zaměstnavatelům, tak poté mohou lépe začít hledat práci. Pokud jde o veřejné služby zaměstnanosti, tak eh, v rámci nich eh, se zprostředkovává kontakt mezi uchazeči o práci a zaměstnavateli. Jde o to, aby tyto služby eh, fungovaly dobře. Lidé, kteří byli nezaměstnaní dlouho, například eh, z důvodu částečného postižení nebo díky tomu, že jsou emigranty, tak zde záleží na tom, aby veřejné služby zaměstnanosti vždycky eh, měly na paměti určité obavy na straně zaměstnavatelů Jde o to, aby tady byla komunikace mezi uchazečem o práci, e, tím aktérem veřejné služby zaměstnanosti a zaměstnavatelem. Často dochází k tomu, že lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, mohou e, potřebovat e, například nějaké přechodné zaměstnání, třeba v chráněném prostředí, tak, aby si vybudovali důvěryhodné postavení vůči budoucím zaměstnavatelům. Komise vydala velice zajímavou zprávu ohledně zkušeností aktivního začlenování a související strategie. Nicméně tady jeden bod, kde mám jiný názor, než bylo uvedeno v této zprávě. Považuje se o tom, že eh, Někdy ty agentury a um, prostě náborové kanceláře se soustředí uh, na ty lidi, kteří mají největší šanci najít práci. Myslím si ale, že uh, bychom se měli věnovat všem bez rozdílu. Pokud někdo pokud někdo byl dlouhodobě nezaměstnaný, tak je to samozřejmě rozdíl um, od toho, kdo ztratil práci nedávno. Pokud budete mít uh, hodně lidí, kteří hledají práci, tak samozřejmě uh, bude obtížnější zaměstnat toho, uh, kdo v očích zaměstnavatele nebudí důvěru. Myslím si, že bychom se neměli zaměřovat na eh, poskytování více vyšší úrovně asistence těm, kteří eh, jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Poslední výzkumy ukazují, že se to samozřejmě v praxi obtížně dělá. Nicméně, eh, pokud by bychom se soustředili pouze na ty, kteří přišli o práci nedávno, tak eh, to bude na úkor těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Otázka institucí a politiky. Veřejná služba zaměstnanosti, která se většinou venuje eh, lidem, kteří přišli o práci nedávno, se samozřejmě věnuje různým skupinám lidí, kteří jsou nezaměstnaní. Tady si myslím, že pokud se podíváme eh, do různých zemí, tak si myslím, že nezáleží na tom, eh, jestli máte jednu agenturu, která se věnuje všem, anebo agentury, které se věnují různým skupinám nezaměstnaných. Existuje řada způsobů. Lze spolupracovat s psychologi, a samozřejmě ti, kteří se eh, věnují lidem s duševním postižením, tak mohou tam vnést své odborné zkušenosti a ve finále jde o to, aby tady byl takový integrovaný přístup, aby služby byly nabízeny v podobě takového balíčku. Takže to bylo několik obecných postřehů, které jsem, které jsem tady chtěl zmínit a děkuji za pozornost. Eh, děkuji bardzo, Mr. Mm, Paul Swain. Eh, děkuji mnohokrát, pane Polseme. Já si myslím, že odpovědnost, aktivita a dialog jsou klíčovými slovy která mohou pomoci v boji proti vysoké míře nezaměstnanosti v Evropské unii. Vlastně změnit, takže Já se moc omlouvám, že jsem přišla eh, později, ale měla jsem jiné závazky, eh, kterým jsem musela dostat. A slovo má teď pan Luk Zedlo, generální tajemník Evropského združení poskytovatelů služeb pro osoby s postižením. Děkuji mnohokrát. Krásné odpoledne vám všem. Nejprve bych chtěl poděkovat výboru za to, že mě pozval, abych se s vámi podělil o některé své myšlenky týkající se aktivní politiky pracovního trhu založené na praxi a zkušenosti na na napříč celou Evropou. Já jsem skutečně generálním tajemníkem EASPD. EASPD je Evropská síť poskytovatelů, slu, poskytovatel, poskytovatelů služeb pro občany s postižením. Reprezentujeme přes tis, 11 tisíc organizací ve e, mnoha evropských zemích a zhruba třetina těchto organizací e, poskytují e, služby zaměstnatelnosti, učňovskou výuku, zaměstnanost mladých lidí, lidí s postižení, takže toto téma je pro nás nesmírně důležité. A když se mě lidé ptají, co jsou naše hlavní cíle tak vždycky odpovídám tím, že řeknu, my produkujeme sociální soudržnost a inkluzi, to je, oč se snažíme. Ve svém krátkém příspěvku eh, budu mít dvě části. V první části bych rád řekl pár obecných poznámek a postřehu a ve druhé části bych se s vámi rád podělil o analýzu eh, úspěšnosti, kterou jsme dělali v oblasti projektů soustředěných na politiku zaměstnanosti. Nejprve několik obecných poznámek a zároveň také našich obav. Za prvé musím říct, že se domnívám, že je velice důležité pohnout se od takového handlivého jazyka, který se snažíme využívat. Stále se snažíme hovořit o lidi, kteří jsou daleko od trhu práce, Eh, kteří jsou prostě daleko od něj. A jako bychom neměli intenci jim pomoci. My naopak spíš hanobíme lidi za to, že práci nemají. A to eh, proti tomu bojujeme, eh, protože trh práce není monolitický a Eh, jako by tady panovala obava, že ten trh není možné řídit, ale my máme za sebou řadu úspěšných programů napříč celou Evropou, které ukazují, že nejúspěšnějšími projekty jsou ty, kde pracujete nejenom s lidmi, ale také s trhem práce a s podniky. A že se snažíte modifikovat požadavky, poptávku po práci, aby se tady sloučila sloučili možnosti, disponibilita a požadavky. Eh, takže já si myslím, že skutečně se musíme konečně pohnout od tohoto hanobícího jazyka. Eh, trh práce i zaměstnavatele potřebují rovněž podporu, aby byli schopni eh, dostat tomu, že by provozovali své aktivity inkluzivněji. A teď dopad krize. Krize ještě nepominula a jak my všichni víme, Známe to už z dřívějších krizí, sociální sektor, sektor zdraví, sektor vzdělávání. Eh, vždycky je dotčen nejhlouběji a nejvíce ve srovnání s jinými segmenty společnosti a skutečně začínáme pocitovat dopad opatření škrtů. Eh, vidíme, že rodiny s osobami s postižením přišly o celou řadu příjmů a to jim omezuje účastnit se na životě společnosti a zabraňuje jim to přístupu na trh práce. Také se domníváme, že tady dochází ke ztrátě eh, kvality eh, služeb. A chybí služby, které by byly schopny inovovat se podle eh, vývoje v čase a nelimit neomezovali život lidí s postižením, čili je tady možnost poskytovat daleko hlubší služby, ale obavy vzbuzující je, eh, dám vám, jednu, dám vám jeden příklad, podpora zaměstnávání, aby se lidem pomáhal otvírat trh práce, aby se spolupracovalo s agenturami, eh, které bohužel byly postiženy daleko více přísnými škrty než jiné sektory dokonce modely, eh, které měly návratnost investic od 1 do 5, od 1 eura do 5, čili návrat pro společnost eh, je pětkrát vyšší. Takový typ organizací eh, bohužel byly postiženy krizí více než jiné. Čili eh, to byla má první kapitola týkající se obecných eh, obov. Aktivní eh, strategie Aktivní inkluze potřebuje všechny ty tři prvky. Podporu v přímo, to znamená vůbec uschopnit lidi účastnit se společenské, života ve společnosti. Kvalita služeb, pomoci lidem, aby se mohli vrátit na trh práce a samozřejmě také strategie zaměstná, zaměstnavatelnosti. A když jeden z těch tří prvků vynecháte, tak mm, to vede k neúspěchu. A ve druhé kapitole, a teď se budu věnovat eh, mm, mým PowerPointům, které jsem připravil. Tady bych eh, mm, se s vámi rád podělil o to, k čemu jsme dospěli v naší analýze úspěšných projektů. Zkoumali jsme více než 25 mezinárodních projektů týkající se aktivace trhu práce a došli jsme k výsledku, že tady záleží především na čtyřech klíčových konceptech, můžeme to nazvat čtyři písmena. To znamená, a tady máte naše, naše hvězdná doporučení, to znamená spolupráce aktérů, zacílené akce, dostupnost podpory a e, vývoj založený na skutečných údajích. A teď možná něco řeknu E, něco ke každému z těchto faktorů. Začněme tedy spoluprací jednotlivých aktérů. Je naprosto klíčové, a někteří z mých e, z předešlých řečníků již e, upozornili na význam, že chcete-li dospět k úspěšným projektům, musíte mít všechny partnery, všechny aktéry za stolem. Zaměstnavatelské agentury, zaměstnavatele samozřejmě, Eh, podpůrné agentury a samozřejmě lidi, kterých se to týká a jejich zástupce. Jedině, když všichni jsou zastoupeni za jedním stolem a účastní se diskuse, můžeme být schopni rozvíjet úspěšné projekty a strategie. Domnívám se, že je to výzva pro Evropský parlament přispívat k propagaci takových pozitivních úspěchů. My potřebujeme mezinárodní, národní, regionální i lokální platformy, na kterých by se setkávali všichni tito aktéři, aby rozvíjeli alternativní strategie. Druhým pilířem úspěšné strategie je zacílená akce je třeba, abychom rozvíjeli zacílené akce založené na individualizovaném přístupu, abychom vzali v potaz, jak už jsem řekl, schopnosti lidí. Musíme se soustředit na schopnosti lidí e, spíše než na jejich postižení a na jejich neschopnost. Podniky, e, firmy Čili ti přeci nehledají lidi s postižením nebo neschopné lidi, ti hledají schopné lidi. A proto musíme se soustředit spíše na to, co nějaká osoba může, čí může podniku přispět na základě toho, co podnik potřebuje. A vlastně zástupce OECD na to již poukázal. Vě, pracovat se musí vyplatit. A musíme se také dívat tedy na Eh, to, co tím získají lidé a také eh, státy jako takové. Jenom jeden příklad, jak může vypadat taková zacílená akce a fungovat. Nedávno Spojené národy ve svém doporučení týkající se implementace úmluvy OSN o osobách s postižením eh, konstatovali, že tady došlo k neúspěchu integrace lidí s postižením co je eh, nutné učinit na evropské úrovni a v Bruselu, možná ve Štrasborku, by bylo mít tady nějakou podpůrnou jednotku či agenturu, která by usnadnila eh, a usnadnila lepší přístup lidí eh, s postižením k trhu práce. A druhý faktor, to je ta dostupnost Eh, pomoci, když lidi řeknou, ano, my tady máme podpor, podporu, tak to zrealizujeme, to je správné, ale i zaměstnavateli musí být pomožen, potřebuje podporu. Eh, nejrůzně, naše totiž systémy a sítě jsou příliš komplikované, aby vypláceli eh, rekompenzace, například když podniky ubytovávají lidi s postižením, kteří u nich pracují a je třeba lépe pochopit všechny tyto eh, mechanismy, eh, aby byly transparentnější, aby podnikatelé mohli vědět, že tím, že zaměstnají postiženého, přispějí k úspěchu svého podniku. A určitým způsobem mohu říci, že jsme velice spokojeni s tím, jak tyto koncepce eh, té dvojí podpory jsou začleněny do nového politického rámce pro podporu, dlouhodo, podporu dlouhodobě nezaměstnaným. Nejsou to jenom jednotliví lidé, ale znamená to také podpora orgánů a podniků. Děkuji. A teď ještě poslední pilíř, to je rozvoj politik založených na zcela jasných, aktuálních a přesných údajích. Ještě dnes vidíme, že tady se spíše buduje na odhadech než na reálných datech. A e, my vidíme e, z těch našich analýz, že lidi byli velice spokojení, když e, zjistili, že nezaměstnanost v určitých oblastech byla snížena, ale když se podíváte na statistiky, tak vidíte, že eh, dlouho, eh, počet dlouhodobě nemocných se zase zvyšuje, čili je třeba dívat se na celý problém holisticky, abychom měli kompletní informační údaje. Na závěr bych rád řekl, eh, že tento třístranný přístup je v pořádku a je opravdu nutné mít na paměti, že všechny tři pilíře jsou stejně důležité, když vynecháme jeden z nich, můžeme dospět k neúspěchu. Zásadní je také používat pozitivní jazyk. Pozitivní přístup, jak už jsem řekl, je třeba odejít od toho hanovícího jazyka. A můj třetí závěr, že krize ještě nepominula. Pojďme zabránit dalšímu poškození podpůrných systémů a služeb, které tu stále ještě existují, a jistě se budou znovu rozvíjet s pokračující dobou a budeme moci skončit s dobrou službou a dobra, eh, s dobrou zprávou. A dobrá zpráva je, že lze mít úspěch, pakliže eh, zvolíme tento přístup za zapojení zacílených akců, eh, akcí dostaneme všechny aktéry k jednomu stolu a budeme pracovat na základě jasných údajů. Děkuji vám mnohokrát, za pozornost. Thank you very much, Mr. Luke Zelderlu. Děkuji pěkně, pane Zelderlu. Uvedl jste, že na úrovni Evropské unie bychom mohli snad zřídit agenturu pro lidi s postižením. V našem výboru máme EURES. Přáli bychom si, aby instituce, které napomáhají lidem hledat práci, byly posíleny. Možná by se jedna sekce EURES mohla cíleně věnovat problematice lidí s postižením. Souhlasím s tím, co jste uvedl. Nyní bych ráda dala slovo panu Stevenu Tobinovi, z Mezinárodní organizace práce, oddělení výzkumu. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně. Děkuji za pozvání. Když uvažujeme o třech oblastech, které jsem určil v té strategii, tak jsem si říkal, že bych zde rád nadnesl eh, deset takových hm, lekcí nebo takových oblastí, které eh, souvisí s těmito třemi hlavními oblastmi. Některé ty věci, které uvedu, se budou shodovat s tím, co tady zaznělo, ale dodám tam určité prvky. Každopádně se musíme zamyslet nad tím, eh, co s tímto úkolem můžeme udělat v, v blízkém horizontu. Um, co ve střednědobém horizontu, jaká jsou komplementární a podporná opatření. V tom blízkém časovém horizontu je tady několik věcí, které můžeme udělat. Do určité míry tou hlavní věcí je to, aby zdroje, které jsou poskytovány, byly zvýšeny. Eh, v roce 2011 až 2013 se dlouhodobá nezaměstnanost z 12 byla. Je jich až 12, je 12 milionů lidí, kteří více než rok eh, hledají práci. Během tohoto období se objem prostředků využívaných na aktivní politiku zaměstnanosti snížil. To znamená, že v některých případech eh, v zemích eh, eh, došlo k, ke snížení HDP, ale ten pokles prostředků pro politiku zaměstnanosti byl ještě prudší. Takže tady je diskrepance. Další věc, kterou bych rád zmínil v souvislosti s tímto finančním aspektem. Aktivní politiky trhu práce mohou být fiskálně neutrální. Lidé, kteří získají práci, tím, že budou platit daně, samozřejmě budou moci um, přispět do státního rozpočtu a proto by měly být vnímáni ne jako, ne jako náklady, ale jako investice. Za druhé, vím, že je velice obtížné představit si situaci, kdy nezaměstnanost bude se blížit 5 až 6 procentům, ale vzpomínám si na časy, kdy jsem uh, asi před deseti lety pracoval také v mezinárodní organizaci a kdy jsme si uh, říkali, že je tam nedostatek eh, kvalifikace a my jsme se snažili um, přijít na to, jak opětovně začlenit na trh, do trhu práce uh, lidi, kteří jsou vzdáleni trhu práce a uvědomili jsme si, že to je velice nákladné a obtížné. A ačkoliv jsme nyní v uh, období, kdy se uh, věci mnohde mírně lepší, domníváme se, že pokud nyní nepřistoupíme k akci, tak do budoucna budou ty náklady velice vysoké. Pak bych rád zmínil několik eh, aktivních komponentů. Hovořím tady o složení výdajů. Pokud jde o odstraňování bariér, se kterými se setkáváme, myslím, že bychom se měli soustředit na věci jako školení, Eh, které mají ve střednědobém horizontu vyšší návratnost. Když budu pokračovat v rozvíjení této myšlenky, tak musím zmínit eh, potřebu eh, zaměřit se na znevýhodnění, ne pouze znevýhodněné lidi. Určitě se nejedná pouze o to mít tady program, který je zaměřen na mladé lidi nebo na lidi s postižením. To nestačí. Musíme komplexněji chápat, jaké jsou překážky pro začlenování. Je to například to, že ten daný člověk nemá řidičský příklad, řidičský průkaz. Musíme se zaměřit na tyto bariéry komplexnějším způsobem. Dvě drobnosti, eh, jsou tady uvedeny pod bodem 4 a 5. Musíme si udělat jasno v tom, jaké jsou potřeby a překážky a eventuálně budoucí možnosti a schopnosti nezaměstnaných. V rámci veřejné služby zaměstnanosti se hodně hovoří o technologiích a různých nových nástrojích této veřejné služby, což může být samozřejmě dobré a je to vítaná aktivita. Ovšem, Ehm, vzhledem k jednotlivcům je zapotřebí toho většího kontaktu a je také zapotřebí eh, spojit se se sociálními partnery. Je eh, určitě dobré zorientovat se ve skutečných potřebách. Eh, někdo, kdo sedí v kanceláři v Ženevě, se může něco domnívat, ale ta, ten přímý kontakt je důležitý k tomu, abychom skutečně věděli, jaké ty potřeby jsou. No a určitě to uh, napomůže vycházet vstříc poptávce. Pak tady máme dva střednědobé uh, problémy. je nepochybné, nepochybně důležité, aby se kvalifikace eh, zvyšovala průběžně. Pokud někdo přijde o práci a bude mít eh, vysokou kvalifikovanost, pravděpodobně se mu podaří vrátit dříve. A včasná intervence je také důležitá. Co tím mám na mysli? Eh, není to pouze intervence v okamžiku, kdy člověk poprvé přijde o práci. Myslím, že jsou také případy, kdy můžeme intervenovat již na pracovišti. Eh, když jsem pracoval v Kanadě, tak veřejná služba zaměstnanosti se skutečně věnovala lidem na pracovišti a vysvětlovala, že existují programy a služby, které mohou lidé využívat již v tom daném okamžiku. Určitě nám zapotřebí vyšší úrovně proaktivity. Musíme samozřejmě eh, myslet i na ty, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ale eh, ve střednědobém horizontu se musíme věnovat eh, těm, kteří potenciálně přijdou brzy o práci a těm, kteří o nějž přišli. E, pokud jde o doplňující e, opatření, tak zde bych zmínil vyhodnocení a to se netýká pouze zhromažďování dat. E, musíme tady určit základní ukazatele a musíme určit cílové skupiny a určit tedy, co funguje za jakých okolností. Nejedná se pouze o monitoring, vyhodnocování, nejedná se o to, abychom věděli, že 70% lidí se ten program lidí, že 80% má rádo své poradce a ani nejde o to, že 20% účastníků programu našlo práci. Otázka je, kolik lidí našlo práci díky tomuto programu a z hlediska výzkumu je to zcela odlišná otázka. Myslím si, že z dlouhodobého pohledu, pokud budeme uvažovat o investicích jakožto součásti Eh, programu a, eh, a shromažďování dat a dobrých metod hodnocení. Možná budeme mluvit o něčem jiném, než se bavíme dneska. Samozřejmě toto všechno se žádá o institucionální kapacitu, to tady také několikrát zaznělo. Musí nám být jasné, že eh, pokud pracovníci veřejné služby zaměstnanosti budou oslovovat zaměstnance, o tom, že eh, se budou snažit získat údaje, tak eh, to bude samozřejmě něco stát, ale v dlouhodobém eh, horizontu se to vrátí. No a poslední věc, která, myslím, zaslouží mimořádnou pozornost, je toto. Samozřejmě můžeme se říct, tady to jsou všechno skvělé věci, ale co budeme dělat pokud pracovní místa prostě nejsou k dispozici. A to je důležitá věc. Myslím, že se musíme velice pečlivě věnovat otázce poptávky, což samozřejmě je velký úkol. Zároveň pro Evropskou unii platí, že eh, existují nástroje jako například Jungrův investiční plán. Eh, jehož cílem je zvýšit agregovanou poptávku a investice a eh, eventuálně tvorbu pracovních míst. Musíme si položit otázku, jestli bychom neměli brát v rámci brát v úvahu také eh, zaměstnanost eh, ve zkušebním období. Myslím si, že toto je možné provést poměrně snadno. Takže pokud bych měl shrnout, tak bych řekl, že eh, rozsah problému eh, si žádá přiměřeně rozsáhlá řešení. Musíme eh, se dostat k těmto jednotlivcům, k těmto skupinám, abychom si ujasnili, jaké jsou ty skutečné problémy a bariéry. Nemůžeme se jen tak prostě soustředit na Eh, skupinu jako takovou, musíme se zacílit na zkoumání skutečných překážek. Pokud jde o tu otázku poptávky a nabídky, tak eh, tam je potřeba věnovat se oběma aspektům, ať už v rámci přípravy eh, programu a nebo akcentování té otázky poptávky v rámci Junkrova plánu. A ve finále musíme také rozvinout kulturu hodnocení, která bude účinná, která bude fungovat. Myslím si, že to je věc, která se z dlouhodobého hlediska skutečně vyplatí. Děkuji pěkně. Také děkuji, pane Tobine. Jste říkal, že to nejdůležitější je, abychom byli schopni definovat za bariéry a to je skutečně důležité. Neměli bychom se toho bát, ale dokonce Eh, najít více definic pro eh, bariéry, překážky. děkujeme. Teď budu mluvit eh, zástupci různých frakcí Heinz Becker z EPP. Komentáře, otázky. Já budu stručný, protože jsem bohužel přišel později a mohl jsem tudíž sledovat jenom poslední um, prezentaci. E, děkuji vám každopádně za veškerou expertízu, kterou jsem nám, jste nám poskytli z vašeho pohledu. Já jsem ten, co se tady chtěl učit, takže já nechci dospět k nějakým předčasným závěrům zatím a jistě přivítáme intenzivnější výměnu názoru To máš budu lépe připraven. Děkuji. Thank you very much. Jutta Steinruck, sociální demokracie. Yeah. Jutta Steinruck. Moc krát děkuji. Jménem sociálně demokratické frakce díky všem řečníkům i řečnicím. Myslím si, že je přece důležité, že se zabýváme situací v našich členských státech a e, že se díváme i na nejrůznější příklady, že mluvíme se zástupci institucí, kteří mají širší pohled. Já si myslím, že to je jeden z nejnaléhavějších problémů, abychom potírali nezaměstnanost. Jde o mladé lidi, dlouhodobou nezaměstnanost a vy jste e, na závěr také říkal, potřebujeme vytvořit pracovní místa. Máme ještě velký prostor, je tady ještě spousta těch pomyslných domácích úkolů. Eh, velmi zajímavé mi připadalo, protože já jsem tedy eh, také ze státu, kde se snažíme eh, nějakým způsobem lépe integrovat dlouhodobě nezaměstnané zase na trh práce, aby se to prostě hodilo, aby to bylo dobré řešení, abychom prostě lidem nedávali nějaká pracovní místa, jedno, kolik to bude stát, prostě za každou cenu a, a hlavně, aby statistika byla v pořádku, ale ta zkušenost ukazuje, že ti lidé se zase vracejí zpátky, zase um, se stávají nezaměstnanými. Musí to být uh, udržitelná uh, kvalifikace, která bude mít uh, trvalý pozitivní dopad na trh práce. A, a je to také na, ta myšlenka, která je za a, zárukou pro mládež, aby se mladí lidé prostě nestali vůbec nezaměstnanými, aby začali rovnou pracovat. a mm, připadá mi velice dobré, že jste to říkal, že všichni aktéři musí jít k jednomu stolu na všech politických úrovních. A když se podívám teď na vaši situaci, jak to vypadá ve Španělsku, mám pocit, že se to neděje v Polsku, tam dochází k určitému vývoji, pokud jsem vás pochopila správně. Možná mě opravte. Eh, pochopila jsem to tak, že sociální dialog hraje větší roli než dříve a eh, docíluje to tímto způsobem také úspěchu. Moje otázka zní, my jsme v Evropě také eh, konfrontováni eh, s novými výzvami na trhu práce. Co si myslíte, jak jinak bychom se s tím, nebo bychom tomu měli čelit? Máme tedy stávající problémy, jsou tady dobré přístupy, částečně také eh, ten problém spočívá v tom, že my na evropské úrovni děláme své domácí eh, úkoly, máme k dispozici eh, prostředky, máme tady příklady osvědčené praxe, ale ne, nedostává se do všech členských států. Ehm, máte nějaké typy, já už nevím kolik let, mluvíme o záruce pro mladé lidi. A my víme, že spousta členských států škrtá, ale ty trvalé problémy tady jsou, ty nemizí, nejsou uh, řešené. A myslím, že uh, to šetření, politika úspor, myslím, že to vlastně říkali téměř všichni, to není řešení. Potřebujeme dnes investovat, abychom se vyhnuli pozdějšímu eh, zadlužení. Děkuji. Moc krát děkuji. A teď bych ráda poprosila naše hosty, aby odpověděli na otázky. Možná začnu paní uh, Lola Santiama Valecho. Řešení eh, zatím nebyla uskutečena. My jsme dělali hodnocení s naprosto jasnými a pádnými indikátory toho, co se dělá nebo nedělá s peníze, penězi z fondu, zejména z fondu pro záruku zaměstnanosti mladých lidí. A alespoň ve Španělsku eh, to je naprosto neúspěšné eh, protože se tyto peníze daly do neefektivního systému, který se vůbec ne, a takže ty prostředky se vůbec nedostanou k těm mladým lidem. A, a proto jim nemůžeme poskytnout žádnou alternativu a proto jakákoliv alternativa, jakýkoliv mechanismus, který je zahájen, nemá úspěch. A co se týče zaměstnanců, eh, odborářů a mladých osob, eh, neexistuje koordinace. Tady dochází pouze ke kladení překážek proto, aby tito mladí lidé dosáhli na tuto podporu. To jsem právě řekla, když jsem hovořila o tom aktivačním plánu. To je všechno fasáda. Je to navenek. A jakoby se tedy splňovaly požadavky Bruselu, co se týče politiky zaměstnanosti. Ale co je za touto fasádou? Překážky, obtíže, aby peníze z těchto fondů se neinvestovaly tak, aby se řešily problémy, které tady jsou. Mm, samozřejmě veškeré škrty, které alespoň ve Španělsku eh, se Eh, projevily eh, nedostatkem politik v oblasti zaměstnanosti souvisí s aktivní politikou zaměstnanosti, která by dala možnosti, aby osoby, které se odstnou v nezaměstnanosti, mohly aspoň na dobu určitou pracovat, dostávaly nějaký plat a mohly se účastnit integračních programů. A pak, když škrty, eh, další vývoj a personál, Eh, služeb pro poskytování zaměstnanosti nemůže dospět k výsledkům. Byli bycho, bylo by možno dávat víc a my samozřejmě žádáme víc peněz, ale je třeba podívat se jakoby pod lupou na to, že peníze, aby se peníze vydávaly na to, k čemu byly určeny a aby tady byl rovný spravedlivý přístup pro všechny osoby, protože, jak už jsem řekla, máte, máme tady jednotlivé autonomie, které mají naprosto odlišnou situaci v čerpání těchto prostředků. Czy pan profesor Jasnek Męcina chciałby? Bardzo proszę. Tak. Najpierw opowiem trochę o dialogu społecznym, bo zwłaszcza w kontekście... Dovolte nejprve několik slov k sociálnímu dialogu a to také v kontextu politických změn, ke kterým došlo po volbách v Polsku. Já sám jsem toho názoru, že sociální dialog je důležitý i pro veřejnou debatu. Od začátku transformace aplikovalo Polsko obtížnější verze tohoto dialogu. Eh, do toho dialogu vstoupila také vláda, kromě zástupců zaměstnanců a odborů, pardon, zaměstnavatelů odborů. V roce 2013 jsme byli svědky velice obtížného vedení tohoto dialogu. Byl dokonce krátkodobě přerušen. Pak došlo ke zlomu. Já jsem se tohoto sociálního dialogu také účastnil. A 11. září jsme přijali uh, nový zákon. Je velice inovativní. Sociální partneři mají na základě tohoto zákona také zákonodárnou možnost. Mají možnost vést určitá jednání a dosahovat svých cílů um, součinnosti s ostatními. Je jasné, že ty podmínky jsou velice obtížné. Potýkáme se s nejrůznějšími bariérami. Například eh, pokud jde o hranici odchodu do důchodu, eh, vedlo to k sociálnímu napětí a nedopodařilo se nám dosáhnout koncenzu. Nicméně nadále se domnívám, že je důležité tento dialog vést. A nyní eh, k těm eh, třem prvkům, které se tady ustanovily. My jsme provedli rozsáhlou formu politiky zamě- reformu politiky zaměstnanosti. Já jsem v předchozí vládě měl právě toto na starosti. Dlouhodobě jsem ehm, analyzoval, jak můžeme zajistit eh, dosažení maximální efektivity. A mohu k tomu uvést následující. Veřejné služby zaměstnanosti, pokud by tedy měly být efektivní, eh, musí samozřejmě se snažit více. Potřebujeme psychologi, potřebujeme sociální pracovníky a tak dále. Mám, zvolili jsme takový předcho, eh, přechodný model. Pro nás je důležité partnerství. Uvedu příklad. Například partnerství veřejného a soukromého sektoru. To tedy znamená, že lidé, kteří jsou ohroženi sociální marginalizací, eh, mohou získat podporu ze dvou struktur. Jednak ze služeb, které nabízejí zprostředkování práce, a práce, ale i ze strany soukromých agentur. Jsou to agentury, které mají také eh, odpovědnost se těmto lidem věnovat. Prostřednictvím těchto služeb můžeme dosáhnout individualizace. A nyní se uvažuje o tom, zda by eh, tyto kompetence pracovních úřadů nebylo možné využít také k tomu, aby se snížil počet propouštěných lidí. To znamená, že na místo restrukturalizace zaměst, stavu zaměstnanců bychom eh, vyzvali zaměstnavatele k tomu, aby na místo propouštění lidí eh, a uvolnění to pracovní místa nalezli někoho, kdo by lépe odpovídal jejími požadovému profilu. Propouštění také totiž něco stojí. Je potřeba propouštěným lidem vyplatit odškodné. To jsou tedy ty náklady. Poté se zaměstnavatel musí podílet také na nákladech hledání nového pracovního místa. Takže Nejprve jsme se v rámci veřejného sektoru chtěli ohlednout, zda tato myšlenka může fungovat a zda ji lze aplikovat i v soukromém sektoru. Vezmeme si například telekomunikace nebo finančnictví. Tam se propouští neustále, ale zároveň se tam neustále nabírají také nové, noví lidé, protože jsou neustále zapotřebí. No a teď bych ještě zmínil ten třetí prvek. Pokud jde o ta partnerství, máme zde tento fond pro zajištění zaměstnanosti mládeže, mladých lidí. Možná to je v Polsku jednodušší. V 90. letech jsme totiž odvedli již velké množství práce. V roce v letech 95 až 2000 jsme vytvořili vytvořili několik milionů nových pracovních míst na trhu práce pro mladé lidi. Takže snížili jsme také, pardon, měli jsme tedy tato nová místa, ale měli jsme také vysokou nezaměstnanost. Takže v obojím jsme velice již um, vycvičení máme velkou zkušenost. My jsme se připravili tady na ten fond zaměstnanosti mladých lidí. Takže kromě toho, co dělají zaměstnavatele, pořádáme na regionální úrovni určité programy, ale uvažovali jsme také o jiném modelu, který spočívá v tom, eh, že je tady takzvané akademické podnikatelství. student může se svým eh, pedagogem vypracovat projekt a eh, celé tady to vedlo k vytvoření asi 3000 nových eh, začínajících podniků, tzv. startupů. Děkuji za pozornost. Mm, pan Paul Sven, would you like to say something? Pane Svej, nechcete něco uvést? Ano, děkuji velice stručně. Zazněla tady řada zajímavých eh, věcí. Otázka zněla, zda jsou tady nějaká nová řešení. Mě vždycky zajímaly eh, programy zaměstnanosti a teď mě to připomíná vlastně ten problém, kdy je velice obtížné přijít s nějakou úplně novou myšlenkou. Máme tady vlastně ty staré vzorce. Někdy je možné sloučit ty různé myšlenky, různé způsoby, nebo když si uvědomíte, že nějaká část procesu funguje lépe, tak ji můžete akcentovat. Já bych ještě rád zdůraznil příklad, který se tady už několikrát objevil. Myslím si, že v rámci aktivační, politiky aktivace se příliš akcentovalo to, jak nalézt pracovní místo pro nezaměstnaného, ale ehm, je také dobré eh, zaměřit se na tu proaktivní složku, eh, to znamená eh, uvažovat o tom, co by se mohlo stát, kdyby člověk o tu práci přišel, anebo jak ještě dále zvyšovat jeho kvalifikaci a pomoci mu postoupit v rámci hierarchie. Otázka prevence. Zaznělo tady, že v eh, mnoha zemích eh, poměrně hodně mladých eh, lidí získává podporu, má invalidní důchod z důvodu, z důvodu duševního onemocnění. Otázka, jestli bychom pro tyto lidi mohli udělat ještě něco předtím, než se do této situace dostanou. Možná je tady jednou z, z překážek to, že je tady stále společenské stigma. Protože lidé eh, se stále dívají skrz prsty na ty lidi, kteří mají duševní onemocnění. Bylo by dobré jak pedagogy, tak zaměstnavatele proškolit eh, právě eh, v tom, jak se, ehm, jak se naučit rozpoznat, že někomu hrozí duševní onemocnění. Jakmile se člověk ocitne v takové situaci, tak je nezbytné začít o tom eh, mluvit a eh, informovat lidi o tom, kde se jim dostane odborné pomoci. pokud někdo mm, je zaměstnan a má určité postižení, tak je také možné mu nabídnout eh, takovou kontinuální asistenci, tak aby o svoji práci nepřišel. Co znamená, že bychom se neměli koncentrovat pouze na ten okamžik, kdy eh, eh, člověk přijde do práci, ale soustředit se také na to, co lze udělat předem a co lze dělat poté. Děkuji. Thank you. Děkuji. Jenom několik obecných připomínek. Možná nejprve, co se týče sociálního dialogu. Samozřejmě sociální dialog je absolutně zásadní a klíčový pro sloučení eh, zaměstnavatelů, zaměstnanců a sociálních aktérů u jednoho stolu, ale nestačí to. Musí to být doplněno také o zástupce nevládních společností, jak už jsem se snažil naznačit v prvním pilíři svého příspěvku o úspěšných strategiích. Rovněž poskytovatele služeb a lidé samotní by měli být zastoupeni za tím stolem, jinak mohou promeškat něco, co by nebylo dobré, nebo by se vypracovalo něco, co pro určité skupiny nebude fungovat. A co se týče trhu práce, má organizace nazbírala už dvakrát modely dobrých postupů a dobré praxe, které byly využívány a rozvíjeny v různých evropských státech. Najdete na našich webových stránkách v nejrůznějších jazycích. Eh, dokonce eh, už jsme odměnili některé organizace, eh, které pracují nadprůměrně dobře a které rozvinuly metody a přístupy a metodologie, které se osvědčily. A co se týče metod pro zlepšení práce, to znamená pomoci zaměstnavatelů pracovat na diverzitě. Eh, víme díky výzkumu, a myslím, že výzkum to potvrdí, že eh, diverzní pracovní síly je daleko, jsou daleko víc tvůrčí a pomohou také zaměstnancům. A jeden z těch bloků eh, eh, diver, různého přístupu k vytváření pracovních příležitostí je fokusovat je na jednotlivé osoby a restrukturalizovat pracovní proces tak, aby bylo možno využít schopností dotyčné osoby a zároveň naplnit potřeby dotyčného podniku. Pak je snadnější nalézt dobré pracovní příležitosti, pracovní místa i pro osoby s psychickými, sociálními problémy nebo s postižením. Toto je jeden z těch nových přístupů a to je to, co nám pomáhá rozvíjet ony úspěšné strategie. Co se týče garance pro mládež, to už zaznělo vícekrát ve většině zemů, to bylo implementováno a tam je vždy zhruba šestiměsíční garance. Jak už řekl můj předešlý řečník, je to ale pro osoby s postižením či psychickými či sociálními problémy 6 měsíců nestačí. Potřebují neustálý doprovod, abychom lidem pomáhali při hledání práce a zároveň jim pomáhali jí nalézt. Čili aktivace sociálního dialogu, všichni aktéři za jedním stolem. A musíme se dívat také na společném budování profesní dráhy nejenom dát lidem práci, ale umožnit jim, aby v té práci také zůstali. A ještě jeden bod, o kterém tady ještě dnes nic nezaznělo, ale možná, že by to měl být pohled na to, jakým způsobem bychom se měli podívat na tu mašinerii evropského semestru, který by mohl být, být využit daleko koherentněji. Uh, abychom splnili cíle, které jsme si vytyčili a o kterých tady diskutujeme. Protože posílení trhu práce to je velice komplexní záležitost a je třeba postupovat velmi dobře koordinovaným způsobem. A ideje, které zde zazněly od nejrůznějších řečníků, nám mohou potom pomoci k úspěchu v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji. Chtěl byste i vy zareagovat, pane Siento? Děkuji. Já si myslím, že omezím své poznámky k dlouhodobé nezaměstnanosti, eh, což já považuji za nesmírně významný problém. A za prvé se domnívám, co můžete udělat pro dlouhodobě nezaměstnané osoby. Víte, my tady diskutujeme hodně o různých konceptech pro vytváření pracovních míst, to zní všechno velice krásně, ale pro dlouhodobě nezaměstnané jsou důležité dvě věci. Za prvé, dlouhodobá nezaměstnanost je vysoká, ale zase to není úplně špatná věc. Je samozřejmě špatná věc, je 12 milionů lidí více než rok hledá práci ale je to dobrá věc vědět, že stále tu práci hledají. Eh, v bývalých krizích jsme viděli, že dlouhodobá nezaměstnanost klesala, ovšem eh, na úkor lidí, kteří to naprosto vzdali. A co můžeme učinit pro dlouhodobou nezaměstnanost nyní je, zabezpečit jim přístup k existujícím podpůrným programům a pomoci, asistenční pomoci v příjmu. Hmm, celá řada eh, osob s postižením přichází o způsobilost a tudíž nemají přístup k různým eh, školícím programům. Čili my musíme zabezpečit, aby měli přístup ke všem programům a službám nejvyšší možnou měrou, aniž bychom vytvářeli programy nové. Děkuji. Thank you very much. Děkuji bardzo. Chtěla bych teraz eh, otvořit diskusi. Moc krát děkuji a ráda bych eh, nyní otevřela prostor pro eh, ostatní členy našeho výboru. Pan Pirensky se ujme jako první slova a já bych vás ráda poprosila, abyste se omezil na dvě minuty. Pokud byste chtěli položit otázku někomu konkrétně, máte možnost. Georgi. Eh, pan Georgi Plzeňsky. Děkuji, paní předsedající. Rád bych eh, poděkoval všem přednášejícím za velice zajímavé a obsáhlé, obsahové bohaté prezentace. Dovolte otázku. souvisí s tím termínem sociální dialog. V Alianci sociálních demokratů akcentujeme sociální partnerství mimořádným způsobem a já bych se na to rád podíval uh, úžeji a nazval to kolektivním, respektive tarifním vyjednáváním. Aktivní začlenění um, znamená přístup na trh, uh, kvalitní služby, ochranu a také adekvátní příjem. Pokud se vrátíme k tomu prvnímu uh, bodu, což je tedy uh, podpora adekvátního příjmu, tak o tom hovořil pan Svein, kdy tedy říkal, že ta práce se musí vyplatit. A s tím souhlasím. Další věc, se kterou se s vámi shodnu, je to, že my tady nehovoříme pouze o e, jakýchkoliv pracovních místech, ale o kvalitních e, pozicích, které dávají nějaký smysl, které člověku možní nějakou perspektivu rozvoje a které také využívají jeho schopností. Myslím si, že je velice dobré podívat se na členské státy, které velice aktivně praktikují tarifní vyjednávání a mohu zde uvést, uvést severské státy a některé středoevropské. A tam je nezaměstnanost mnohem nižší než průměr, vynecháme-li Jižní Evropu a ty vysoce kvalitní, ta vysoce kvalitní místa samozřejmě souvisí se závazky v rámci firmní odpovědnosti. To je nepochybné. Nebylo by od věci, když tedy hovoříme o aktivních politikách trhu práce, eh, vyzdvihnout ty tři eh, hlavní charakteristiky nebo ty hlavní prvky, které skutečně e, mohou eh, být tím rozhodujícím faktorem. Moc krát děkuji, také děkuji hostům za jejich cené příspěvky. Pro nás je to také důležité, protože my tady často vytváříme programy a ty tvoří poté rámec a často člověk neví, jak se to aplikuje v praxi. Mám na mysli evropskou platformu eh, vlastně zaměřenou na potírání chudoby, sociální eh, vyloučení, eh, schopnosti mládeže, iniciativa zaměřená na mládež. To jsou všechno vlastně iniciativy, do kterých jsme vložili velký kus práce. I záruka pro mladé lidi celé měsíce jsme se zabývali eh, touto tematikou a proto mě překvapuje, když slyším, že v různých členských státech je to vnímáno jako neúspěch. Ten příklad ze Španělska mě opravdu překvapil, ale já vím, že členské státy se potýkají s problémy, s vytvářením programů. A pouze málo členských států může čerpat eh, prostředky. Je tady velká diskrepance, velký rozpor. A, a v mých očích je to i takový rozpor nebo diskrepance mezi jednotlivými e, systémy školství. Mluvíme o celoživotním vzdělávání, ale e, systémy školství, a taková je moje zkušenost, je, že jsou často velmi vzdálené od toho, co žádá trh práce, jsou nahony vzdálené. Řešení nemám, ale možná k té obecné diskuzi, možná eh, se něco vykrystalizuje. Jak to vypadá s veřejnými službami zaměstnanosti? To je konkrétní problémy. Eh, otázka, dámy a pánové, vidíte, že ta místa, ty eh, veřejné služby zaměst zaměstnanosti, tak mají jednak tedy poznatky a potom také eh, prostředky na to, aby tomu eh, nějak zamezili, aby zjednali nápravu eh, individuální asistence, psychologické asistenční služby a tak dále. A já konstatuji, že takové veřejné služby zaměstnanosti, nechci říct, že jsou ne, nejsou, nejsou vlastně vhodné, ale oni nemají ty možnosti, jakým způsobem by tady bylo možné zjednat nápravu, jak to zvládnout. Agněška Kažovská, prosím. Moc krát děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já bych ráda poděkovala všem odborníkům za velmi informativní prezentace já bych ráda poukázala na dva aspekty. Jednak přizpůsobení se trhu práce, když se podíváme na efektivitu našich programů, ale také vůbec na samotnou práci. Mencína to možná, pan Mencína to možná tak neříkal zřetelně, ale v Polsku eh, vlastně tou, tou reformou šla ruku v ruce a eh, také vlastně jeden, jedna důležité, jedno důležité opatření. A sice předtím to bylo tak, že jste dostávali eh, prostředky na to, aby byli školeni eh, nezaměstnaní. A teď eh, ta místa té veřejné služby zaměstnanosti dostávají na peníze na to, aby integrovali nezaměstnaného na trh práce a potom začlenili a aby tam také zůstal. To vyjadřuje určitou efektivitu a přizpůsobení se trhu práce. Pokud bychom to neudělali, tak eh, ten eh, nezaměstnaný z dlouhodobé perspektivy na trhu práce nezůstane. Tato změna eh, vlastně potom vyvolala celou řadu dalších aktivit, když se podíváme tedy na veřejné služby zaměstnanosti. A tady jsou zapotřebí ta partnerství, která jsme zorganizovali. To jsou koalice, s podniky, ehm, nezisk, nebo nestátními, neziskovými společnostmi. Tyto neziskovky se opravdu úzce profilují eh, třeba na začlenování lidí s postižením na trh práce. Když mluvíme o školení, eh, i o školení tedy veřejných služeb eh, zaměstnanost, činnosti, tak ti lidé, kteří tam pracují, by měli být schopni ehm, navazovat taková partnerství. Měli by mít kompetence, měli být schopni tedy eh, odhadnout, jaké má kompetence jejich partner na druhé straně. Ehm, to je těžké udržet si takové schopnosti, ale je zapotřebí o to usilovat a školit tyto schopnosti. Takže přizpůsobení se trhu práce je eh, alfou a omegou a myslím, že to jsou různé cesty, jak něčeho takového dosáhnout. Druhá věc, mluvili jsme uh, o té výzvě, když o další roky, další desetiletí na trhu práce. A dle mého názoru tady máme tři takové hlavní oříšky. Jednak demografie a, a demografická situace. Společnost eh, stárne. A potom další věc je digitalizace trhu práce, to je také důležitý předpoklad, to je důležitá věc, kterou je potřebný zvládnout, zejména s ohledem na starší spoluobčany, muže, ženy, kteří potom vlastně jsou vyloučeni z trhu práce, protože nemají schopnosti, nezorientují se na tom to trhu práce. A ono se to týká vlastně každého, eh, kdo se pohybuje v nějaké oblasti, která se eh, digitalizovala. Eh, to jsou vlastně úplně jiné zkušenosti a něco takového dnes musí člověk zvládat. A když mluvíme o těchto neúspěších a když jde o integraci lidí 50 plus na trhu práce, tak nesmíme zapomínat na digitalizaci. A potom třetí nejdůležitější výzva, a je to také faktor, který mění trh práce. Evropa je velmi odlišná, ať se na to díváme z náboženského pohledu, kulturního, etnického. Nesmíme na to zapomínat. Společnost je opravdu velmi pestrá. A otázka, která tady vyvstává, jsme schopní těmto velmi odlišným eh, zaměstnavatelům nabídnout eh, určitou strukturu. Je to velice důležité, zejména ve střední východní Evropě, když vlastně máme tuto politiku, která vlastně aplikuje stejný přístup. My totiž musíme ale brát v potaz, že každý zaměstnavatel je jiný vysoká kvalifikace, kompetence, schopnosti. A přesto se může stát, že takového zaměstnance trh práce nepotřebuje. Musíme to brát vážně. V těch institucích, které vy tady zastupujete, tak e, vy si to uvědomujete, integrovali jste to do vašich programů, nebo je to spíše v takové té fázi, kdy o tom přemýšlíte? Moc krát děkuji, abych rád položila několik otázek našim hostům. Ehm, Ani Valecho, mluvila jste o eh, garanci pro mladé lidi, nebo záruce o mladé lidi ve Španělsku. Říkala jste, že to bylo fiasko. Jak to vypadalo? Ne, čím to bylo způsobeno? Nebyly tady peníze a nastartování tohoto programu? Proto to byl neúspěch? A druhá otázka. Je tady možnost, protože vy jste eh, vlastně za, eh, zaznamenali velký úspěch, co se týče těch eh, vlastně komunitních programů. Dalo by se to nějakým způsobem propojit? A potom taky mám ještě jednu otázku panu Matinovi, pana ministra tedy. Rád bych se vás zeptala, když školení jsou financována v celém rozsahu, tedy školení pro zaměstnavatele, je to dobré řešení nebo ne? Ehm, Neměl by se na také podílet zaměstnavatele, potom by e, třeba více respektovali e, své zaměstnance a, a zaměstnavatele by byli také lépe připraveni. A to platí i pro zaměstnance. A vy jste také upozornil ještě na jednu velmi důležitou věc. E, mluvil jste o tom, že nemotivovaní lidé No, tvoří velmi komplikovanou skupinu. Váš kolega, eh, pan Sven, o tom také mluvil. Mluvili jsme o tom, jak je důležitá eh, a to motivace. Co si myslíte, pane ministře, co bychom měli udělat, abychom vlastně něco takového vůbec nedopustili, aby lidé byli, nebo neměli dostatečnou motivaci se vrátit na trh práce. A, a za třetí mám potom otázku na pana Paula eh, Svejna, také se týká motivace ta motivace vaše se mi líbila. Vy jste mluvili o, o pozitivních aspektech. Upozornil jste také na to, jak důležitá je motivace, jak bychom se měli bránit um, tomu, aby společnosti, a je jedno, um, jak je mm, že společnosti nemarginalizovaly některé skupiny, vlastně nedávali je na okraj, protože víme, že některé skupiny v rámci společnosti jsou marginalizovány. Často to jsou skupiny um, velmi hodnotných lidí. A další otázka. A ta je určena pro pana Loku Zeldaralo. Ta otázka zní. Eh, vy jste říkal něco, co se mi také moc líbilo. Zaměstnavatel by podle vás měl vyprofilovat eh, takové místo, pracovní místo ten nápad eh, připadá skvělý, protože každý z nás někde pracoval v nějaké skupině a myslel na to, že by vlastně eh, ta práce měla být přizpůsobena eh, schopnostem týmu nebo členům členů týmu. A proto moje otázka zní, co bychom měli udělat proto, aby zaměstnavatele pochopili tuto filozofii, aby pochopili, že že ty eh, pracovní příležitosti by měly být dobře vyprofilovány a také s ohledem na ehm, potřeby zaměstnanců. Eh, pane Tobine, vy jste mluvil o programech z Kanady, také o tom, že Kanaďané eh, jsou velmi prozíraví a je těžké říci, kolik a jaké odborné pracovníky. Budeme potřebovat za 20 let, ale u nás v jednom malém regionu v Polsku jsme měli takové programy. Byli to by tam u nás školitelé z Německa a z Dánska, bylo to v mém regionu a, a každá obec vlastně měla povinnost um, svolat, uh, tak říkajíc, um, ehm, 100 zaměstnavatelů, uh, byl jim položen dotaz, koho chtějí propustit, koho zaměstnat nově. Výsledky byly zajímavé, ale pak jsme na to úplně zapomněli. Možná bychom měli se vrátit k takovýmto programům. Myslím, že to bylo opravdu velmi hodnotné. A e, zmínilo se tady ještě jednu věc. A sice, že je nejtěžší řešit problémy, které se týkají kvalifikace, eliminovat je. Mluvil jste o tom, jak důležité je školení, vzdělání. Lidé prostě potřebují vzdělání dnes. A, a lidé, kteří nemají schopnosti, jako třeba je strategické myšlení nebo rozhodování, to, by s tím by člověk měl začít e, od malička ve školce, hrou, e, vlastně rozvíje tyto schopnosti v dětech. Potom nebudou potřebovat eh, žádná školení, aby získávali tyto měkké dovednosti. A prosím, odpovězte na otázky. Děkuji mnohokrát. Zodpovím na vaše otázky, na vaši a také na eh, prvního mm, eh, diskutujícího nebo na prvního, který se ptal. Před třemi lety nebo už tři roky slyšíme ve Španělsku hodně projevů a žádnou praxi. Hodně projevů o vyřešení eh, problematiky nezaměstnanosti mladých lidí, ale v okamžiku, kdyby se něco mělo nastartovat, tak to nepřineslo vůbec žádné plody. Eh, ministerstvo nastartovalo mm, určitý nástroj, aby mladí lidé byli zapsáni, registrováni jakožto nezaměstnaní, aby potom jednotlivé oblasti mohly plnit programy e, podle tedy požadavků zápisů, e, které byly v jednotlivých rejstřících. Ale bylo to strašně neprůhledné, protože osoby, které se zaregistr- byly zaregistrovány v oblasti nezaměstnaných, nestačily. A informace se vůbec nedostalo potom až k našim mladým lidem. A proto jsem řekla, že to bylo fiasko. Byly tady autonomie, kterým se podařilo nastartovat určité programy, ale ze strany centrální vlády nedostali finance. A to dávám do souvislosti se svým příspěvkem, kdy jsem řekla, že vláda zkrátila pří, eh, škrtla v posledních čtyřech letech 65% z rozpočtu právě na vytváření pracovních příležitostí. Proto autonomie neměly zdroje, aby mohly využívat tyto programy, které by mohly přinést užitek programu Záruka pro mladé. Eh, je možné to měnit, ale to, k čemu došlo, to byly škrty pro pomoc osob v nezaměstnanosti, a to přímo souvisí s tím, že lidi, kteří dostávali příspěvky v nezaměstnanosti a nakonec nedostali na základě eh, těchto programů a na druhé straně prostředky zbyla nebylo možno je využít. My si myslíme, že tady je fond, který by umožnil něco takového uskutečňovat, a ne, aby to nebylo v, ve rozporu s tím, co říká Brusel. Brusel říká, že o, o oblasti, které mají men, nižší HDP, musí dostat více, ale ve Španělsku je tomu přesně naopak. Škrty se provádějí až do 21% právě v těch nejchudších autonomích a neprovádějí se tak vysoké škrtky v autonomiích, které jsou e, úspěšnější. A zase ti, co mějí víc, by přece mohli rozvíjet más, e, víc a ti, co mají méně, by z toho získali více. To, co se děje v minulých letech, je to, že se pořád hovoří o osobě v nezaměstnanosti nebo mladé, e, mladému člověku ale nezačínají se aplikovat politiky pro tyto osoby. To tím odpovídám na první otázku vlastně, což souvisí se sociálním dialogem a kolektivním vyjednávání. Musíme tady samozřejmě rozlišovat sociální partnerství a e, tarifní vyjednávání. E, to, co jsem dělala při přípravě až do května 2015, Eh, bylo proskoumat situaci v mnoha oblastech a v celém Španělsku a musela jsem konstatovat nedostatečnou součinnost sociálních partnerů a neprovádění sociálního dialogu. A u nás Castilla de la Mancha je kolektivní vyjednávání nepřítomné ve všech oblastech v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto, že peníze určené pro pomoc lidem v nezaměstnanosti se vrátily do ministerstva, protože nebyly správným způsobem zaneseny. To, co se v posledních čtyřech letech dělo, můj odborový svaz eh, protestoval, říkal, že je to nespravedlivé, kdo se účastní těch programů, které byly nastartovány, že chceme inkluzivní prá- trh práce, kvalitní pracovní příležitosti a v květnu nová vláda eh, se společně sedla s námi odbory a na základě návrhu, ke kterému jsme dospěli, eh, by a to bylo teď, to, co jsme vyjednali, bylo ukončeno vlastně minulý týden. Zahájila se iniciativa našeho odborového svazu, to znamená, to se jmenuje dělnické komise. A tady se jedná o dotace, nejedná se tedy o příjmy, ale e, vždycky záleží na smlouvě, která trvá 6 měsíců. pro tyto nezaměstnané, aby mohli být ale i po těch šesti měsících pracující chráněni tímto pokr- programem novým až do 20. měsíce v případě osob, které mají doma v rodině osobu s postižením. Ehm, my jsme vyjednávali celý listopad a na co jsme poukázali, to byla právě slabina španělského systému, jak postupovala celá čtyři roky, aby naprosto zničila služby v politice zaměstnanosti. My tam je, my rovněž s, do, s dohodou společně s odbory a s vládou jsme včera večer veřejně oznámili, že jsme dospěli k podpisu smlouvy, kde minimálně 80 procent osob dostane eh, podporu v nezaměstnanosti, protože my jsme chtěli konečně začít konat Eh, protože je potřeba postupovat se sociálním dialogem. Tady jsem vám udělala to srovnání, jak to vypadá se sociálním dialogem a bez něho. A v Castilla de la Manche pouze v naší autonomii je to tak, jak na to upozornili naši řečníci. Mohla byste se přiblížit k závěru, protože bych ráda, aby se dostali ke slovu všichni. Máme tu politiku zaměstnanosti, která byla tedy nastartována tím podpisem včera a bylo také požádáno, aby se skutečně k jednomu stolu přizvali všichni aktéři, jak to tady zaznělo. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a teď požádám pana Klementína, aby a ráda bych požádala naše hosty, aby omezili své příspěvky na čtyři minuty, abychom mohli včas skončit. Děkuji. Prosím. Měla na vyzvaně. Jestli jde o dialog společný, Děkuji pěkně. To bude možná pro mě trochu obtížný úkol. Sociální dialog. Je to klíčový faktor pro zvýšení standardů zaměstnanosti. Je to však také klíčový, klíčový faktor pro sjednocení různých eh, zájmů. V Polsku samozřejmě eh, chceme dosáhnout také maximálních úrovní platů, ale to musí jít ruku ruce s produktivitou. tarifní smlouvy. Ty představovaly skutečnou bariéru pro restrukturalizaci nejrůznějších podniků. Malé a střední podniky na to nejsou připraveny. Neexistuje totiž adekvátní reprezentace pro vedení takovýchto tarifních vyjednávání. Kromě toho došlo k takzvané dekompozici sociálních partnerů. Existují nové, nová odvětví, kde jsou, nejsou žádné odbory a naopak máme odvětví, kde nejsou zastoupení zaměstnavatelé. To jsou tedy bariéry, které znemožňují tarifní vyjednávání, kolektivní vyjednávání. Je tedy zapotřebí dodatečného mechanismu, který by reguloval trh práce. Pan Bach tady e, zmínil další prvek. Diagnoze, diagnoza pro e, zjištění e, situace na trhu práce. Ta situace je velice různorodá. Existují centralizované, decentralizované trhy, některé jsou financovány z rozpočtu, některé naopak, někde máme příliš mnoho partnerů, někde naopak žádné. No a podle mého názoru je tomu tak, že pokud parlament podpoří určité kroky pro upevnění takovéto struktury, tak by to bylo vhodné. Mělo by se jednat o centrálně řízenou strukturu pod dohledem partnerů a záleží také na tom, aby zde existovala možnost eh, uplatnit se na trhu práce. Souhlasím s paní poslankyní a rád bych zdůraznil, že Polsko patřilo k těm státům, které zahájily iniciativu vzdělávání v digitální sféře pro lidi starší 50 let. To je totiž věková skupina, která je přirozeně ohrožená. Nicméně současné studie poukazují také na to, že například digitální technologie představují riziko onemocnění, jako je například stres, psychické poruchy a tak dále. Je tady evidentní, že digitální technologie zvyšuje v některých oblastech tlak na zaměstnance a naopak zhoršuje jeho psychickou kondici. A to jsou velice důležité otázky. Paní předsedající, rád bych uvedl, že plně souhlasím tím, co jste uvedla ohledně těch školení. Ta školení nejsou stoprocentně financována. Stoprocentní financování se uplatní pouze v mikropodnicích, kde je méně než 9 podniků, 9 zaměstnanců. Tam by totiž nebylo možné generovat kapitál, který by bylo možné poté investovat do lidských zdrojů. Také plně souhlasím s tím, že v tomto případě je zásadní motivace a nejde pouze o nalezení pracovního místa, to se nedá naučit. Je to také problém na straně zaměstnavatelů, kteří nedokáží vytvořit nabídku pracovního místa, která by umožňovala profesionální růst. Nejedná se ani o finanční aspekty. Ten problém je skutečně na straně podnikatelů. I oni by se měli uh, snažit o podporu profesionálního rozvoje. Pan Svein. Uh, já navážím na to, co tady také zaznělo. Je to otázka motivace. Je tady důležitá věc, kterou si musíme uvědomit. Možná by bylo snažší zaměřit se na lidi, kteří mají problém s integrací na trh práce a snažit se tedy zjistit, jak jsou motivováni a jak efektivně mohou fungovat. Dívat se tedy na to z našeho pohledu, co si o nich myslím a tak dále. Je tady dynamika v tomto pohledu a tady můj kolega po mé pravici také Eh, správně zmínil tu problematiku lidí s postižením. Ať už pracovníci v rámci veřejné služby zaměstnanosti nebo potenciální zaměstnavatele by měli uvažovat o tom, jak těmto lidem přispět. Máme tady marginalizované skupiny a mezi Mezi tyto eh, skupiny patří eh, starší pracovníci. Společnost stárne a měli bychom se zaměřit na to, jaké by eh, tyto starší lidé mohli eventuálně, jaké role by měli, mohli plnit na, na trhu práce. Neměli bychom pracovat s domněnkami v tom smyslu, že tyto lidé um, jsou více omezováni než ostatní. Bylo tady, eh, bylo tady zmíněna ta velká, nebo, hovořilo se tady o těch velkých změnách a o sociálním eh, dialogu, eh, který se venuje ať už digitalizaci nebo různé diverzitě a tak dále. Je jasné, že všichni, eh, kteří eh, se nějakým způsobem podílejí na řešení těchto věcí, mohou eh, zvnést nebo dát svůj příspěvek. Děkuji. Pan Luk Zadalo. Děkuji. Vyslovujete moje jméno dokonale. Děkuji. Dva, tři body velice stručně. Především chci říct, že plně souhlasím s tím, co uvedl pan Perinsky. Nesmíme nikdy zapomínat na to, že usilujeme o tvorbu kvalitních pracovních míst, které, eh, která nabízejí lidem možnost rozvíjet se a naplňovat svá přání a své sny. Takže slušná, takzvaně slušná pracovní eh, místa. A eh, k tomu patří otázka vzdělání. To je zcela nezbytný faktor. Také souhlasím s panem Bachem. Ve většině případů veřejné služby zaměstnanosti se setkáme s tím, že eh, je tam nedostatek know-how pro práci s lidmi, kteří mají speciální potřeby, ale zde je prostor pro spolupráci s nevládními organizacemi a dalšími organizacemi. Veřejné služby zaměstnanosti v Irsku pravidelně komunikují s agenturami, které nabízejí podporu lidem s postižením, tak, aby mohli eh, správně k těmto lidem přistupovat. A ve Flanderech, kde působím já, místní veřejné služby zaměstnanosti počítají s tím, že vždycky v jejich strukturách je člověk, eh, který je k dispozici, a to takzvaně po ruce je přímo v kanceláři, tak aby bylo možné s ním komunikovat a správně jim tady jmenovat. Pokud je o vaši otázku, paní předsedající, job carving se ukázalo být velice úspěšným přístupem. Otázka je, jak přesvědčit zaměstnavatele. Jde pouze o zahájení komunikace. A to proto, že zaměstnavatele, agentury veřejné, veřejných služeb ve zaměstnanosti a agentury, které nabízejí podporu lidem, všechny používají e, různé výrazivo a potřebujeme platformu, na které se bude hovořit stejným jazykem a bude tam také stejné chápání problematiky. Moje organizace spolupracuje s, pra, e, s oddělením lidských zdrojů v nadnárodních společnostech e, Mezinárodní organizace práce má oddělení, které spolupracuje s nadnárodními společnostmi Eh, na vytváření společného porozumění, který umožní lepší tábor eh, lidí a tak dále. Takže první krok je komunikace, zahájení této komunikace mezi všemi zainteresovanými subjekty. My jsme v mé kanceláři v minulosti poskytovali školení lidem a někteří eh, zůstali u toho školení. Mnozí z nich eh, neudělali ten krok eh, na pracovní trh a nyní s nimi jdeme k zaměstnavateli a tam se snažíme přijít na to, jestli by tam nebylo pracovní místo, které by vyhovovalo lidem s postižením. A to funguje stejně jak tady uvedl jeden z předchozích řečníků. Děkuji. Eh, Steven Tobin. Steven Tobin. Děkuji vám. Možná dva velmi rychlé body. První, důležité je, abychom uznali, že aktivní politika pracovního trhu je nejenom ta jako taková, je to, náleží k tomu sociální dialog, ale je tam zatím daleko víc věcí. Například hledět na to, jak věci pracují, eh, sledování příslušné legislativy. Všechny tyto záležitosti musí být zahrnuty. Jedně tak se nám může podařit eh, najít eh, lidem práce, odstranit nezaměstnanost jedna z klíčových zážitostí. Nic není obtížnější předvídat než budoucnost, ale myslím si, že co je jasné, je, eh, že eh, vybavení lidí k tomu, aby byli způsobilí pracovat, čili školení, eh, poskytování jim i vyučení, to Eh, znamená také dělat toto školení aktuálně v souvislosti s potřebami trhu, který se neustále mění. A domnívám se, že opravdu potřebujeme proaktivní Eh, legislativu a sledování toho, aby skutečně také učňovství a vzdělávání mládeže bylo vždy aktualizováno dle potřeb. Děkuji vám mnohokrát a díky za to, že jste nás dnes pozvali. Děkuji bardzo. Děkuji bardzo. Já především chtěla poděkovat našemu Moc krát děkuji. Ráda bych eh, poděkovala našemu eh, předsedovi, já ho zastupuji, také bych ráda poděkovala za eh, toto slyšení našim koordinátorům, děkuji také za pozvání našich hostů, hostům děkuji za jejich znalosti, know-how, bylo mi velkou ctí, že jsem se mohla účastnit tohoto slyšení. A náš výbor se setká 7. prosince tady v Bruselu. Děkuji tlumočníkům a děkuji všem kolegům, kteří zde vydrželi do konce. Ještě jednou děkuji a přeji vám šťastnou cestu domů.